we finished earlier after the trade partnership and uh, Giacolino. Ladies, gentlemen, colleagues. Dámy a pánové, vážení kolegové, když dovolíte, zahájíme naše zasedání. Máme 9 hodin 12 minut. Máme velmi nabitý program. Takže, když dovolíme, pustíme se do něj. Pořad jednání jako takový máte před sebou. Já bych navrhl dvě změny. U bodu 18 a 24 tyto body by se odložily na další zasedání. Osmnáctka se týká zprávy EU a Čína nevyvážený obchod a to odložení požádala eh, paní zpravodajka de Sarnes. A stejné to je u bodu 24, víceletý finanční rámec na období 2014 až 2020. Na požadavek pana Saeda Kamala bychom to přeložili. Nicméně bych upozornil na to, že i když tyto dva body výjmeme z dnešního pořadu jednání, máme i tak 24 bodů, které musíme během této schůze vyřešit, včetně výměny názorů s Pascalem Lamim, eh, generálním ředitelem Světové obchodní organizace. A pak tady máme ještě workshop na téma akta a pak tady máme ještě schůzi koordinátorů. Proto je potřeba velmi přísně dodržovat stanovené časové limity. Tak, zápis ze schůze 25. 26. ledna máte také u sebe a budou, bude přijat, pokud k němu nebudou podány žádné připomínky před koncem této schůze. Jako obvykle, tato schůze bude k dispozici v rámci webstreamu na internetu. Samozřejmě s výjimkou eh, schůze koordinátorů, která proběhne za zavřenými dveřmi. Všechny příslušné dokumenty vám byly dány k dispozici. Pokud máte požadavky nebo připomínky k něčemu konkrétnímu, informujte sekretariát. A teď. Byl jsem upozornět na to, že máme nového člena, je to paní Badia. Srdečně vás zde vítáme. You come přicházíte do jednoho z nejpilnějších výborů zde v Evropském parlamentu. Je to velká čest. Tak, takže první bod na pořadu jednání, bod číslo čtyři. současný stav probíhajících třístranných jednání. Eh, jediné jednání, které probíhá v současné době a vlastně jedno z nejdůležitějších, se týká nařízení ohledně, eh, dohoda, ohledně dohod o zahraničních investicích, pro což jsem já zpravodajem. Včera proběhl pátý trialog na půdě rady a mám dobré zprávy. Na takové opatrné dobré zprávy protože to byl první trialog v dánském předsednictví a bylo to poprvé, kdy rada vykázala určitou flexibilitu a určitou ochotu se posunout vpřed, ochotu dosáhnout kompromisu s parlamentem. Předložili jsme nabídku z naší strany, to už bylo před několika týdny, a reakce rady poprvé nebyla negativní. Tedy jsme se dohodli, že požádáme komisi, aby se začala angažovat v kontaktech a aby se snažila dosáhnout rovnováhy mezi oběma stranami a aby předložila kompromis přijatelný pro všechny. Toto bude probíhat na příštím zasedání trialogu a já si jsem téměř jist s určitou opatrností, že se jedná o začátek pozitivního vývoje v tomto, tém, v tomto tématu. Už na to čekáme opravdu dlouho. Bod 5. Činnost monitorovací skupiny. Od naší poslední schůze eh, proběhlo několik zasedání monitorovací skupiny. Bylo několik takových skupin také vytvořeno, včetně Mercosur skupiny, eh, pro což je zpravodajem Gianluca Sustal, který tu není. Pak Střední Amerika, eh, Pablo Falpe, ten tu také není, pokud správně vidím, ale pokud vím, tak paní Koraja by jej mohla nahradit. Prosím. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Chtěla bych vystoupit jménem Pablo Salve, který mě požádal, abych stručně dnes dopoledne hovořila jeho jménem eh, o monitorovací skupině mm, EU Střední Amerika. Eh, v únoru proběhla druhá schůzka monitorovací skupiny podle eh, proskoumaných eh, dokumentů o asociační dohodě s těmito státy, to je Guatemala, zastupoval eh, Charge d'Affaires, Salvador, Nicaragua, Kostarika a Panama tam byly zastoupeny. Byl zde tedy poslanci, zpravodaj pan Laně a také pan Lenfly. Stínoví zpravodajové, pan Sof a také zástupci různých politických frakcí pana Salva hovořil o politické relevantnosti, obchodní relevantnosti a e, ostatních aspektech spolupráce s tímto regionem. Hovořilo se pochopitelně zejména o obchodních aspektech a o dopadu na rozvoj Velvyslanci příslušných eh, zastoupených zemí, zejména velvyslanec eh, Kostariky, hovořili o stejných tématech, potvrdili eh, hodnocení a hovořili zejména o integrační schopnosti svých zemí. Obě strany projevily velký zájem o časový harmonogram a očekávají rychlý vstup v platnost této dohody. Počítá se, že v květnu dojde k podpisu a následně eh, bude dohodu schvalovat parlament. Eh, neočekávají se žádné problémy s ratifikací v příslušných zemích a očekává se, že se čtvrtá část, to je ta obchodní část dohody, bude již eh, uplatňovat provizorně. Bude následně probíhat ratifikace a také e, ta e, obchodní část představuje celou řadu výhod e, při otevírání se obou trhů. A konečně na závěr bylo zdůrazněno, že tato dohoda je velice eh, prospěšná pro obě strany, přináší celou řadu obchodních eh, výhod a je to vlastně příkladem a vzorem pro další regiony. Děkuji. Thank you. Děkujeme vám. Dovolte mi říci několik slov o monitorovacích skupinách, které už působí ale ohledně kterých došlo k novému vývoji. Eh, v případě Spojených států, pro což jsem já zpravodajem, tam proběhlo zasedání s výborem pro eh, obchod a vnější vztahy s American Chamber of Commerce a svým zástupcem pro Evropskou unii. Setkal jsem se, eh, respektive informoval jsem ostatní členy monitorovací skupiny o výsledcích tohoto jednání. a o tom, jaké jsou názory tohoto zástupce amerického obchodu pro Evropu. Ekvádor a Bolívie. I zde proběhla schůzka. Eh, Helmut Scholz je zpravodajem, zatím nepřišel. Pokud vím, tak eh, pan Kazak eh, by chtěl promluvit o té pracovní skupině. Prosím, máte slovo, pakliže chcete. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, eh, naše první zasedání monitorovací skupiny EU Japonsko proběhlo v tomto měsíci a hovořilo se hlavně o organizačních věcech. Dohodli jsme se, že se setkáme čtyřikrát ročně a budeme se setkávat s různými zástupci japonské strany, japonské ambasády a členy eh, občanské společnosti v Japonsku. Kolega z komise nám představil eh, komplexní přehled o programu a působnosti rozsahu, pokud jde o výsledky, eh, kterých, na základě kterých chce parlament vypracovat usnesení ještě před samitem EU-Japonsko, který proběhne v první pololetí letošního roku. Toto usnesení má přednést názor parlamentu na to, zda se mají spustit eh, jednání o FTA mezi EU a Japonskem. Hovoříme o velice ambiciozních jednáních, která se očekávají, že budou ukončena na konci března, protože Japonsko tlačí na jejich uzavření vzhledem k dohodě FTA EU-Korea a vzhledem k katastrofě z března 2011. Je několik málo nesrovnalostí mezi japonskou a evropskou pozicí od doby eh, vytvoření první dohody. Jsou to oblasti jako víza, udržitelný rozvoj a tak dále. Podle našich informací skupina na vysoké úrovni pro všechny tyto oblasti nalezla úspěšná řešení a eh, jednání o pluralitní dohodě o spolupráci uzavřená v, eh, uzavřená v prosinci pomohla vyřešit i konflikt související s japonskou železnicí. Takže e, očekáváme, že zasedání monitorovací skupiny budou pokračovat podle plánu a předpokládáme, že budeme pečlivě sledovat jakýkoliv vývoj na poli vztahu EU a Japonska. Dobrá, a jste přesvědčeni, že výsledek těch jednání bude pozitivní? No, my jsme požádali komisi o jejich hodnocení, jak vidí postup zatím v probíhajících, e, probíhajících vztazích a komise je omezeně optimistická. A ah, vy jste velký diplomat, koukám, pane kolego, říká pan předseda. Děkujeme vám. Bod 6. Obchodní aspekty východního partnerství. To je zpráva z vlastní iniciativy našeho výboru. Před sebou máme návrh zprávy, našeho zpravodaje Miloslava Ransdorfa. Jak víte, Evropská unie momentálně eh, jedná o dohodách o přidružení s většinou našich východních partnerů a jsou to smlouvy, které budou obsahovat důležité obchodní součásti. Jsou to tady smlouvy, které se zaměřují na prohloubení a zkomplexnění obchodu mezi EU a těmito zeměmi. Návrh zprávy máte před sebou, dávám teď slovo autorovi Miloslavu Ransdorfovi. Prosím. Thank you, chairman. <clears throat> First of all, I would apologize myself. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych se chtěl omluvit, že ta zpráva je o něco delší, než na co jsme zvyklí, ale předpokládám, že se jedná o velmi důležité téma pro eh, rozvoj našich obchodních vztahů s našimi východními partnery. Možná ne všichni vědí, že východní partnerství se týká šesti států. E, Ukrajina, Bělorusko, Moldovsko, Gruzie, e, Azerbajdžán a Arménie. E, tyto státy jsou velmi rozlišné a také se velmi liší jejich hospodářská situace. Asociační dohody a jejich vyjednávání s našimi východními partnery probíhají se všemi těmito státy, kromě Běloruska. Dovolte, abych vysvětlil trošku rozdíly mezi těmi jednotlivými státy. Tyto asociační dohody budou obsahovat také velmi důležité obchodní dohody a tím hlavním cílem je tedy vytvoření či uzavření, vytvoření prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, což eh, bude znamenat eh, nejen tedy odstranění obchodních přednášek, předkážek, ale také přiblížení, zblížení s evropským AKY, což by mělo eh, vést k odstranění také necelních překážek. E, teď se podívám tedy na ty jednotlivé státy. Pokud jde o Ukrajinu, e, DCFTA dohody o prohloubených a komplexních zónách volného dohodu byly v zásadě dokončeny na konci roku 2011. E, asociační dohoda však zatím uzavřena nebyla vzhledem eh, k tomu, že EU nesouhlasí se vnitřním politickým vývojem na Ukrajině. Domnívám se, že dohoda o obchodu by se neměla stát obětí těchto politických potíží a ve své zprávě doporučuji, abychom se zamysleli nad možností provizorního provádění dohody o eh, volném obchodu. pro eh, nás by to znamenalo, že přispějeme k větší hospodářské stabilitě na Ukrajině a mohlo by to také dále podpořit příznivý politický vývoj. Je to obrovský hospodářský eh, potenciál. Eh, během své poslední návštěvě, návštěvy na Ukrajinu jsem navštívil velkou, velký podnik v Dnětropetrovsku, který se zabývá výrobou eh, střel. Eh, v minulosti tam bylo 65 tisíc zaměstnanců, dnes je tam pouze 2 tisíce zaměstnanců. Je to podnik, který je velmi připravený eh, na výrobu, ale bohužel nemá výrobní program. Podobné příležitosti, kterých by mohla EU využít, existují i jinde. Gruzie a Moldavsko. Tyto dva státy jsou formálně zahrnuty do eh, vyjednávání o DCFTA. Eh, ta jednání by měla eh, praxi tedy být spožděna v následujících týdnech. Je velmi důležité, aby oba státy eh, nadále pokračovaly ve svých hospodářských reformách, tak aby mohly být do toho programu vyjednávání eh, zahrnuty bez významného spoždění. Potíž s Moldavskem je především v tom, eh, v politické situaci, je to spíše tady politický problém, Eh, jedná se o otázku integrity eh, moldavského území. Eh, potíže se ruskou armádou, to byl již v minulosti významný problém. Takže ta mm, otázka územní integrity tu existuje. To tež platí pro eh, Gruzii, ale hm, tedy proto, že centrální vláda má pod kontrolou pouze eh, střed eh, země. Ale Gruzie, v Gruzii došlo k významnému pokroku například v některých oblastech hospodářství, například v energetice. díky určitým kreditům zahájili výstavbu malých vodních elektráren a v současné době eh, vyvážejí elektři- elektrickou energii do sousedních států. To znamená, je tam určitý viditelný pokrok. Arménie. Rada oznámila eh, spuštění vyjednávání o DCFTA pouze po eh, té, Eh, co obdrží překlad mé zprávy. Eh, příslušná část té, eh, té zprávy bude tedy vyžadovat určité úpravy, tak aby správně reagovala na aktuální situaci. Doufám, že moji kolegové z výboru mi s těmito úpravami pomohou a že tedy předloží pozměňovací návrhy. Jsem tedy velmi otevřený eh, debatě a diskuzi a doufám, že z vaší strany se mi dostane té příslušné podpory. Během první výměny názoru v prosinci nás komise informovala o tom, že zahájení vyjednávání o DCFTA s Arménií mm, jak si nebude, nelze očekávat příliš brzo o dva měsíce později ta vyjednávání byla zahájena, aniž by Our, eh, aniž by náš výbor obdržel jakoukoliv informaci o tom, že k tomu dojde. Já doufám, že komise v budoucnosti eh, bude trošku více solidární s prací našeho výboru a že budeme tedy informováni včas že nás komise tedy seznámí s tím, co plánuje, tak abychom na takovýto důležitý vývoj situace mohli příslušně zahrnout do programu naší práce. Azerbajdžán. Azerbajdžán eh, stojí trošku mimo stranu, eh, troš, mimo tuto hlavní skupinu, především proto, že 70 HDP eh, má zdroj v, na Kavkaze. To znamená, že naprostá většina hospodářské aktivity je koncentrována v tomto regionu Eh, došlo tedy k významnému hospodářskému růstu, především díky eh, ropě. Po historické dohodě mezi azerbajdžánským státem a ropnými společnostmi tedy došlo k pokroku. Ve své zprávě eh, vyzývám Azerbajdžán k tomu, aby trošku více diverzifikoval své hospodářství a aby také eh, usiloval o členství ve Světové hospodářské organizaci, což je podmínko pro zahájení eh, vyjednávání o uzavření DCFTA. Azerbajdžán si je toto eh, velmi vědom a doufáme tedy, že se vydají tím směrem, který očekáváme. Nejproblematičtější částí té zprávy je Bělorusko. Eh, jistě jste si všichni vědomi, že v Bělorusku jsou ehm, politické problémy, tedy ve vztahu k EU. EU trvale kritizuje politickou a hospodářskou situaci v Bělorusku. Toto relativní izolace státu podle mého názoru není do budoucna nijak přínosná, nijak produktivní, protože jiní hospodářské, jiné hospodářské subjekty jsou připraveni vstoupit eh, do Běloruska, jako například Čína či některé arabské státy. A eh, tím se EU připravuje o možnosti, které na, v tomto státě tedy existují. Měli bychom situaci v Bělorusku posoudit objektivně, měli bychom uznat, že je to poměrně stabilní partner, pokud je o hospodářské otázky. Naše vztahy jsou v této oblasti mnohem lepší než například se Ukrajinou. Velké podniky v Bělorusku nadále existují, nadále fungují, nadále vyvážejí. Také platební morálka eh, běloruska je velmi dobrá a pro nás je tedy Bělorusko eh, v podstatě stabilním hospodářským partnerem. Já bych tedy navrhoval, abychom se v Bělorusku trochu více angažovali. A abychom nadále nepokračovali eh, v tom přístupu izolace Běloruska. Toto hospodářské partnerství mm, může sloužit také k tomu, abychom nadále podporovali tradiční evropské hodnoty, eh, další rozvoj trhu, eh, růst eh, střední třídy. A to vše by mohlo vést ke stabilizaci občanské společnosti v Bělorusku. Tím to bychom jistě přispěli k sociálním a politickým změnám v Bělorusku v tom směru, který bychom eh, tedy chtěli vidět. Vážení kolegové, po arabském jaru eh, v roce 2011 eh, došlo k určitému zastínění východních partnerů našimi jižními partnery, média i politické elity Eh, zvyšují či přesouvají svůj zájem do arabských států a dochází k takovému určitému relativnímu eh, znevýhodnění či zastínění těch východních partnerů. Podle mého názoru je to chyba. Prosperita a stabilita našich vztahů s východními partnery je pro eh, stabilitu EU naprosto zásadní máme z minulosti dostatečné zkušenosti s tím, že e, zanedbání východních partnerů je jednoznačně kontraproduktivní. Musíme posílit naše obchodní vztahy s našimi východními partnery a je naprosto zásadní, abychom v tomto směru eh, také eh, provedli příslušné politické kroky. V návrhu své zprávy se na závěr eh, zabývám všemi klíčovými otázkami souvisejícími s obchodem. Doufám, že tato zpráva bude solidním základem pro debatu a velmi se těším na vaše příspěvky a na vaše nové čerstvé nápady. Děkuji. Děkuji. Návrh vaší zprávy je opravdu o něco delší než obvykle, ale já si plně uvědomuji závažnost tohoto tématu a také eh, rozsah, rozsah toho tématu, to, to mm, ne, neobvyklou délku eh, mm, plně zdůvodňuji. Mimochodem dostal jsem dopis od poslance ukrajinského parlamentu právě k této otázce. E, promiňte, omlouvám se, že jsem to zapomněl říct. Obdrželi jsme dopis od pana Ochla Ljaška, který je e, předsedou eh, radikální straty a jemu se, eh, jemu se tedy tato zpráva nelíbí. Eh, děkuji. Přejdeme teď k stínovým zpravodajům. Pan Zaleský to není. Je to zástupce za SND. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ze všeho nejprve mi dovolte poblahopřát panu zpravodaji k práci, kterou odvedl. Ta zpráva je možná delší, než je obvyklé, ale je velmi dobře vyvážená a velmi komplexně pojatá. Jak řekl pan zpravodaj, vývoj v severní Africe přesunul sféru našeho zaměření na jich. A tím pádem všichni sledujeme, co se děje v našem jižním sousedství. Ovšem, já jsem přesvědčen, že je potřeba zintenzifikovat naši spolupráci i s východními partnery, protože tento rozměr naší politiky sousedství nesmíme zanedbávat. Podle mého názoru hlavním naším cílem musí být eliminace chudoby. Jedině tak můžeme zajistit stabilitu zemí v rámci našeho východního partnerství. Snahy o demokratizaci jsou v podstatě podmíněny zlepšením životních standardů, vytvořením silné občanské společnosti, zajištěním svobody médií, eh, posílením demokratických institucí jako takových. Obchodní strana našeho východního partnerství je také důležitá mohu podpořit to, co říkal pan zpravodaj. Občanská společnost může hrát velmi důležitou roli, pokud jde o dlouhodobé výhody takového partnerství. Nesmíme však také zapomínat na důležitou roli, kterou může hrát trh EU pro naše východní partnery. A když už jsme o tom mluvili, eh, tedy konkrétně o Moldavsku, 47% exportu Moldavska směřuje právě do EU. Takže náš vliv tam je opravdu velmi silný. Další věc, kterou chci zmínit, a bude to i součást mých pozměňovacích návrhů, je potřeba vložit sem kapitolu o udržitelném rozvoji. E, pokud jde o dohody o volném obchodu s našimi východními partnery. To je z mé strany v podstatě všechno. E, já si myslím, že spolupráce s panem spravodajem bude výborná a že tato zpráva dosáhne velmi dobrých výsledků. Děkuji. Děkuji. Nikdo další ze stínových zpravodajů tu není, takže další z členové výboru, pan Pitela ze Zelených. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát pane předsedo. Já jsem se chvilku připadal neviditelný, když jste mě nevyvolával. Jedná se podle mého názoru o velice důležitou iniciativu. Děkuji panu Ransdorfovi. Konkrétně chci říci, že se mi líbí rozdělení té zprávy na kapitoly pro jednotlivé země. To je, myslím, velice užitečná Ehm, užitečná pomůcka. Ta kapitola o Bělorusku představuje pravda asi největší výzvu, pokud jde o kontext těchto šesti zemí daného regionu. Návrh zprávy plně podporuje bilaterální jednání o DCFTA v pěti ze šesti těchto zemí. Ale pro nás to vlastně není definice cílu těchto smluv DCFTA. Hovoří se o vyšší míře hospodářské integrace, o regulační konvergenci, ale o, co, o čem se nehovoří, eh, to jsou jakákoliv opatření, jakékoliv milníky, jakým způsobem budeme ohodnocovat a rozpoznávat pokrok v této oblasti a jakým způsobem budeme ten pokrok měřit. Jak se rozhodneme, že to, co některá země udělala, je dostačující? Jedna z principiálních inspirací pro tuto zprávu bylo združené prohlášení komise a vysoké zástupkyně pro zahraniční záležitosti a bezpečnost baronky Eštnové. Já jsem se na to podíval a viděl jsem, že vlastně cíl číslo jedna v rámci našich snah je demokratizace. Hovoří se tam o tom, že funkční demokracie a respekt lidských práv a právní stát jsou všechno pilíře, na, zásadní pilíře eh, evropského partnerství s našimi partnerskými státy. Takže to je naše ambice číslo jedna. Číslo dvě. Vytvoření užších Eh, užších spojů s občanskou společností, což nám pomůže dosáhnout toho prvního nadřazeného cíle. Nicméně já zde nevidím dostatečné opodstatnění e, takového vývoje v, ve zprávě, která je před námi. Já vůbec nevidím, že by tato zpráva nám dávala ty nástroje, které potřebujeme na vyhodnocení pokroku v tomto konkrétním směru. Chci také říci, že vlastně mnoho z těchto východních partnerů má takové hospodářské struktury, které zkrátka bude potřeba přestavět anebo zbourat a postavit uh, zcela znovu tak, aby více odpovídali prioritám trhu EU. A integrace jako taková těchto zemí je tím pádem velice ambiciózní úkol a bude to velice nákladný úkol. Zejména nákladný na zdroje abychom umožnili těmto zemím integraci. Je to však iniciativa vítaná. Těším se proto na e, pokrok e, ve věci této zprávy, těším se na společnou diskusi a děkuji ještě jednou panu vpravodaj. Děkuji. Když jsme vás poslouchali, tak musíme připomenout, že nadpisem, titulkem této zprávy jsou obchodní vztahy Dobrá, teď si vyslechneme komisi. Paní Idzikovská. Good morning. Thank you. Máme vás tu mezi sebou. Ano, dobrý den. Děkuji, pane předsedo. Komise tuto zprávu vítá, zprávu o obchodních aspektech východního partnerství. Je to zpráva velice komplexní a identifikuje důležité výzvy, které stojí před námi, pokud jde o vztahy, o obchodní vztahy konkrétně se zeměmi východního partnerství. Obchod je jednoznačně důležitý prvek východního partnerství, proto, že hraje důležitou roli v dosahování cílů východního partnerství. Politická, politické přidružení a hospodářská integrace jsou také důležité. V rámci DCFTA na svým východním partnerům nabídneme plný a nerušený přístup na evropský trh. To těmto zemím pomůže posílit vývozy, přitáhnout investory a vytvořit podmínky trvalé udržitelného rozvoje. Na oplátku od nich žádáme reformy, které jsou nepostradatelné to, aby tyto země mohly plně těžit výhod eh, takového obchodního vztahu. Komise se velmi silně angažuje v eh, programu východního partnerství. Komise je motorem této iniciativy. V roce 2011 došlo k významnému pokroku v rámci vyjednávání dohod z DCFTA s Ukrajinou jsme dospěli na konec jednání. Nyní pracujeme na finální verzi textu. Nicméně propojení mezi dohodou o přidružení a DCFTA také nelze popřít. Proto je důležité splnit politické předpoklady, které umožní, aby Ukrajina mohla plně využít potenciál dohody DCFTA. Jsme přesvědčeni, že pozice EU v této věci musí být koherentní a musí odpovídat evropským hodnotám pro vztahy s našimi sousedy, mimo jiné i v oblasti obchodní. Pokud jde o Gruzii a Moldavsko, v těchto zemích došlo k významnému pokroku ve věci implementace klíčových doporučení pro zahájení jednání DCFTA. Členské státy udělili této iniciativě zelenou na základě doporučení komise. My jsme doporučili jednání DCFTA v obou zemích zahájit. Pro rok 2012 máme v plánu eh, velice intenzivní program jednání, plánujeme celkem čtyři kola jednání a eh, Komisař de Gucht se momentálně významně angažuje v přípravě těchto jednání. První kola jednání se očekávají na konci měsíce března. Pokud jde o Arménii, tato země se poněkud opozdila za Gruzí a Moldavskem. I s touto zemí jsme velice intenzivně pracovali, zejména na konci loňského roku, roku 2011. Místní vláda schválila velice ambiciozní akční plán, který měl být hotov do, roku 2000, do konce roku 2011 a podařilo se jí vlastně veškerého pokroku, který si naplánovala dosáhnout. 17. února členské státy opět na základě zprávy komise zveřejněné zde pro výbor podpořili zahájení jednání s Arménií. Technická přípravná práce e, momentálně probíhá, přičemž jednání jako taková by měla být zahájena ještě v tomto roce, jakmile to bude možné. Pokud jde o ty zbývající země, zde lze říci, že je nutné eh, splňovat eh, hodnotu a stát se členem VTO. To jsou naprosto klíčové aspekty, eh, které pro tyto země můžeme jmenovat, to znamená pro Azerbajdžán a Bělorusko. Azerbajdžán momentálně není členem VTO, Světové obchodní organizace, Nicméně i v případě této země chceme nadále posilovat vztahy v souvislosti s jednáním o dohodě o přidružení. Pokud jde o Bělorusko, tato kondicionalita platí naprosto stejně, to znamená členství ve VTO a kromě toho eh, Součástí dohody o přidružení musí být určitá preferenční dohoda do budoucna. Jak víme, dohoda o přidružení se uzavírá na základě společných a sdílených hodnot, což momentálně v případě Běloruska nemáme. Co je, a to už končím, co je pro tyto země důležité celkově vzato? Ehm, my pečlivě sledujeme pokroky v těchto zemích a budeme v tom i nadále pokračovat v rámci jednání. Váš výbor bude včas a náležitým způsobem informovat o tom, jakým způsobem tato jednání probíhají. Děkujeme vám. Teď ještě zpátky k panu zpravodaji. Velice stručný závěr, chcete-li? Protože potřebujeme stihnout ještě jednu věc, než přijde pan Paskalami. So. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za eh, všechny připomínky ze strany kolegů i ze strany komise. Za prvé ta otázka občanské společnosti, kterou zmínili jak pan Kutaš, tak pan Taylor. Myslím, že je to opravdu klíčový eh, bod celé té strategie, posílit občanskou společnost Domnívám se, že některé eh, metody eh, pro posílení občanské společnosti tu existují. Eh, za prvé zlepšit fungování státní zprávy. Evropské standardy není těžké převést do těchto států. V některých eh, státech to nebylo úplně jednoduché, ale mohli bychom to podpořit eh, také finančně. Správní struktury lze zlepšit poměrně jednoduše, není to ani příliš finančně nákladné. Také eh, fungování podniků můžeme například podpořit to, aby se zlepšily metody účetnictví. Tyto metody jsou v některých státech eh, velmi zastaralé a naše technická pomoc, eh, pomoc našich odborníků, eh, může toto velmi snadno napravit. Myslím, že podpora střední třídy a občanské společnosti v těchto státech je možná prostřednictvím eh, obchodních vztahů. Otázka lidských práv. To je otázka, která je časově velmi náročná pokud jde o ty jednotlivé kroky a jejich sekvenci, tak myslím, že naprosto prvním krokem je eh, vláda práva. Ehm, to je jednoznačná historická zkušenost. Děkuji vám tedy ještě jednou za vaši pozornost eh, a ještě jednou bych rád vyjádřil naději, že mi prostřednictvím svých pozměňovacích návrhů pomůžete eh, tuto zprávu dále upravit. Jak jsem eh, řekl v Arménii, eh, teď dojde k určitému novému vývoji. Děkuji, říká pan předsedající. 21. března v poledne je ehm, termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Bod 7. Evropa učinějí využívající zdroje, to je stanovisko z vlastního eh, podnětu. Máme, je to tedy příslušným výborem je Envy a naším navrhovatelem je pan Salvatore Jakolino. Prezident Saro Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný. Již jsme měli příležitost to, toto téma projednávat. Takže toto téma, které je předmětem tohoto stanoviska, je téma, které já jsem již dříve dělal eh, zprávu. Je to téma účinného využívání zdrojů. To je velice jistě důležité téma pro inteligentní a udržitelný růst včetně zelených technologií, které mohou podpořit konkurenceschopnost. Eh, týká se to samozřejmě také obchodních dohod, které odpovídají těmto potřebám. Ve vnějších vztazích EU si myslím, že je velice důležité hovořit o obchodních eh, vztazích a o obchodní výměně eh, zelených technologií a podobných položek. Je to velice dobrá příležitost eh, pro obchod, eh, včetně zvažování eh, cyklu vyjednávání VTO v Dauha. A týká se to samozřejmě také o odstraňování celních a jiných než celních bariér. Jde nám především o aspekt udržitelnosti, a otevírá se zde ještě další možnost. Chceme také, aby obchodní politika byla v souladu s environmentální politikou. Eh, chceme jistě snižovat náklady, ale chceme vždy eh, zaručovat eh, vysokou úroveň norem v oblasti spotřeby, což musí také odpovídat skutečným potřebám které se stále velmi proměňují. Z tohoto hlediska je důležité eh, hovořit o eh, celních preferencích u zboží a služeb, které jsou ekologické, které eh, odpovídají environmentálním standardům a to v co největší možné míře. To mm, samozřejmě se týká i našich vztahů spolupráce s rozvojovými zeměmi. A to zejména, když eh, připomeneme časový harmonogram agendy Evropa 2020. Toto je téma, které mm, očekává vaše náměty, vaše poznámky, vážení kolegové. Neváhejte, předávejte mi tyto náměty. Pane předsedo, já myslím, že tím mohu ukončit své vystoupení. Budeme mít příležitost eh, další věci projednávat. Eh, prosím, stínoví zpravodajové. Kdybyste byl tak laskav a byl stručný. Děkuji. Především bych chtěl poděkovat našemu kolegovi za velice dobrý návrh textu. Podporování obchodu s environmentálními položkami to jistě napomůže udržitelnému růstu. Udržitelný obchod by také měl být v centru, v jádru evropské obchodní politiky a proto velice vítám, že je zde velmi ambiciozní návrh eh, týkající se dohod, které jsou již v platnosti. EU eh, e by mělo přispět k vytváření globálního systému, který bude používat eh, spravedlivým, férovým způsobem eh, všechna eh, opatření, pravidla i standardy. Momentálně vidíme nedostatečnou konsistentnost mezi závazky ve VTO a závazky, na kterých jsme se dohodli v rámci Kyotského protokolu. A proto bych chtěl Eh, přispět k vašemu stanovisku svými vlastními náměty a návrhy a těším se na spolupráci. Děkuji. Děkuji vám, Katrin Bierda. Děkuji, pane předsedo. Ano, také já se budu snažit být stručná. Chtěla bych eh, říci, že vítám toto stanovisko. Je to dobrý text, pokrývá celou řadu aspektů v prvním odstavci říkáte, že může být udržitelné. Já navrhuji, abychom to trochu posílili, abychom řekli, musí být udržitelný. A myslím, že bychom asi očekávali i něco o bezpečnosti potravin v tomto textu, protože obchod se surovinami nestačí a myslím, že je tady eh, velice zajímavý projekt VTO v oblasti budouc- bezpečnosti potravin. Je to projekt směřující do budoucna a já myslím, že by to tady mohlo být eh, zmíněno, neboť to bude stále v průběhu času důležitější. Eh, kolegové říkali, že obchod musí být férový a udržitelný. A Určitě Obchod by neměl poškozovat eh, možnosti rozvojových eh, zemí rozvíjet svůj vlastní obchod. Eh, my se tady možná příliš zaměřujeme na suroviny. Dále bych také očekávala ještě něco o nových zelených technologiích. Hovoříme o mm, odstranění necelních bariér a to ve všech um, eh, FTA zdůrazňujeme, musíme sledovat, eh, aby tady nevznikaly překážky zejména pro tyto nově se rodící zelené technologie. A dále bych také eh, chtěla, eh, aby se tady objevilo eh, něco ve smyslu say what you pay, tak jak to američané teď vidí. Děkuji v každém případě a předložím některé pozměňovací návrhy. Děkuji. Helmut Scholz. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Také já se budu snažit být velice stručný. A chtěl bych eh, reagovat na eh, poznámku Catherine, když říká, že eh, férověji obchod musí být udržitelný a já bych k tomu dokonce dodal, v opačném případě není férový. A velice vítám tady tento text od navrhovatele, který, myslím, jde správným směrem. Ale Mm, samozřejmě problémy jsou často v detailech. Když například hovoříme o environmentálních eh, zbožích a službách. Pak musíme také přihlédnout k sociálním realitám v podnicích, které takové služby a zboží poskytují. V Německu například solární energie je velice ovlivněná konkurencí na světovém trhu. Myslím, že si musíme uvědomit, v jakém smyslu může EU přispět k férovému obchodu eh, s environmentálním zbožím. A za druhé bych chtěl ještě připomenout, zejména v odstavci 3, eh, kolo EU plus 20. A v Nairobi zrovna je zasedání ministrů, které připravuje eh, takovouto, toto kolo o environmentálním zboží. Musíme se dívat i do budoucna a ne jen se dívat na to, co už bylo dohodnuto. Pokud je o monitorování, řekl bych, že v odstavci 5 by bylo dobré říci, že monitorování a informace by měly být součástí jakékoliv dohody týkající se environmentálních aspektů. A také bych řekl, že musíme chápat, že environmentální a sociální otázky musí být vzájemně propojeny, protože eh, spotřebitelé a producenti environmentálního zboží se protínají v sociální eh, realitě a v konkrétních eh, podmínkách. Když by tomu tak nebylo, tak se nedostáváme do té kapitoly udržitelnosti. Takže tato odpovědnost by také měla být zmíněna v tomto bodě. A konečně velmi rád eh, budu dále spolupracovat na tomto tématu se spravodajem. Děkuji. Děkuji. A ještě za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tady stínovým zpravodajem je jiný kolega, ale já jen přečtu poznámky, které připravil. Nebo chcete? Ne, dobře. Takže návrh stanoviska se prakticky výlučně zaměřuje na otevírání globálního trhu pro environmentální služby a zboží. Spravodaj eh, to bere jako otvírání se trhu pro evropský vývoz do jiných zemí. Ale zdá se, že tady chybí eh, ta druhá půlka toho obchodu, to znamená dovoz, dimenze dovozu, EU e je vlastně společenstvím zemí, které nejvíce závisí na dovozech energií. A e, Evropa, která bude účinná z hlediska zdrojů, to je velice důležité v průmyslové politice EU. Celkově vzato, e, už jsme to slyšeli od dalších řečníků, že je tady velice důležitá dimenze udržitelnosti a já myslím, že tady ekonomický růst a e, nárůst zdrojů musí být e, odděleny. E, otázka mm, nakládání s odpady, recyklace a další standardy, použí, další používání zboží je také důležitým principem. Navrhujeme spolupráci se spravodajem, abychom vložili nějaké náměty v tomto smyslu, jako například svrchovanost našich partnerů a také eh, regulační skupina pro GSP. Navrhujeme eh, úsilí pro podporu udržitelného eh, obchodu s třetími zeměmi a také můžeme požádat komisi, aby přijala opatření, která Eh, budou odpovídat eh, normám na pracovním trhu a eh, sociálním standardům. Já si připomínám, že jsem samozřejmě v INTA, to je velmi důležité, prostě není možné všecko toto smíchávat. Nemůžete mít ambici dodávat nebo vytvářet udržitelný obchod bez určitých odpovědností. A tím už končím. Prosím, Maria. Děkuji, pane předsedo. Já jen chci požádat, bylo by možné něco s tím udělat. Tady je hrozně velké horko. My, ehm, nám přece jde o udržitelnost a ostatně nejenom je to úspora energie, ale také naše pohoda tady. Bylo by možné snížit teplotu v sále? Ano, takže tady máme námět, že je tady příliš teplo. Prosím, je tady v sále příliš teplo. Můžou technické služby s tím něco udělat? A jenom velice stručně jménem komise pan Basmans. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodajovi. My vítáme eh, návrh stanoviska a myslíme, že to byla opravdu velmi hezká diskuse. Děkujeme vám za to. Jak už bylo řečeno, nárůst populace bude zvyšovat tlak na zdroje a bude tady určitě větší nedostatek surovin. Musíme tedy ve všech oblastech evropské politiky zvažovat otázku účinného využívání zdrojů. V textu kladete eh, také důraz na eh, udržitelnost, eh, tedy kapitolu o udržitelnosti v bilaterálních dohodách a také na environmentální zboží a služby. My si myslíme, že účinnost zdrojů Eh, není pouze doplněk průmyslu a obchodu. Naopak, mělo by se to projevovat ve všech eh, oblastech, jak obchodu, tak eh, průmyslu. A jedna velmi důležitá otázka, kterou se komise zabývá, je EU plus 20. A tady myslím, že také může být mm, na to, k tomuto zmínka. Tím končím své stručné Um, vyjádření. A prosím, pan Jakolíno, závěrečné vyjádření. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi pozorně vyslechl všechna vystoupení eh, různých řečníků a děkuji jim za náměty. Určitě je vezmu v úvahu eh, když budu definovat priority v této záležitosti, kde, myslím, je celkem um, relativně vysoká schoda ze strany kolegů. Termíny 8. března pro pozměvací návrhy, hlasování ve výboru 27. března. A tím končím. Děkuji, pane předsedo. Takže pozměvací návrhy do 8. března v poledne. Děkuji. A nyní se prosím posuneme k bodu 8 Pascal Lamy už je tady mezi námi, já ho tady vítám v našem výboru. Přicházíte po ministerské konferenci v Ženevě. Aniž bych chtěl být provokativní, řekl bych, že v Ženevě bylo vlastně eh, pohřbení eh, cyklu v Douha. Stano, schopnost stanovovat pravidla ve VTO je vlastně eh, zmrazená. Co můžeme udělat pro to, abychom tuto situaci změnili? Děkuji, pane předsedo, mě vždy velkým potěšením přijít se podívat k vám do výboru. Pokusím se samozřejmě zodpovědět na váš dotaz, ale dovolte mi zohlednit je nejprve v širším kontextu, což je ta doba obrovských transformací, kterou svět v poslední době prochází. Mimo jiné se to týká hospodářského pokroku mnoha rozvojových států, které jsou v současné době velice aktivními hráči na poli světového obchodu. Světové hospodářství je proto naprosto zásadní, zejména v kontextu poskytování potřebné pomoci těmto státům. Rovněž vnímáme určitá, určité změny růstových modelů poslední dekády. Vidíme, že růst zpomaluje a všechny země hledají alternativní zdroje růstu, zdroje udržitelnější a zdroje, které vytvoří více pracovních míst. A rovněž vnímáme, a to má dopad i na světovou obchodní scénu, určitý posun ve snaze regulovat jednu konkrétní součást ekonomiky, finanční sektor, což je část, která byla velmi velmi podregulována, abych tak řekl, což pak vedlo ke krizi. Všechny tyto zásadní změny mají dopad eh, na obchodní systém VTO. Rozvoj, rozvíjející se země jsou aktivnějšími účastníky ve sféře VTO a když se podíváme na to, čemu říkáme legislativní funkce VTO, což ovšem není jediná funkce VTO, je to je pouze jedna z funkcí, tak vidíme že podle kola jednání v Doha, že je velice náročné nalézt novou rovnováhu práv a povinností pro naše rozvinuté a rozvíjející se členy o kterých by si všichni mysleli, že jsou to pravidla spravedlivá. To je ten důvod toho, té současné patové situace v rámci jednání. A k tomu se za chvilku vrátím, pokusím se e, popsat určité alternativní nové postupy a zdůvodnit, proč se nám nedaří posunout se e, v jednání o důležitých tématech. Rovněž v mezidobí vidíme, že eh, naši nejchudší členové používají obchod jako nástroj pro rozvoj, například v rámci iniciativy Aid for Trade a jiných, eh, což je velice důležitý bod našich aktivit a je zkrátka potřeba zajistit, aby krize, která panuje, neovlivnila negativním způsobem kolektivní závazky eh, na pomoc chudším zemím vybudovávat obchodní kapacity. Je nutno říci, že EU jako celek a její členské státy zatím plní zcela podle svých závazků což je informace, kterou najdeme i v nedávném sdělení komise týkajícím se obchodu a růstového rozvoje. To je dokument, který podle mě ukazuje velice zajímavé nové směry. Ale obchod jako takový se nám také mění. Proč? Protože se stále více týká takzvaných globálních hodnotových řetězců. Týká se přidávání hodnoty zboží, které je reexportováno s vyšší hodnotou a s vyšším eh, podílem na generaci, na generování pracovních míst. Tyto globální řetězce pro nás vytvářejí závazky v tom smyslu, že musíme přepracovat naše vnímání obchodu. Stále vnímáme toky obchodní, to znamená importy a exporty eh, uvnitř státu a pokaždé, když překročí státní hranice. Nicméně nám to říká velice málo, e, jaký je příspěvek obchodu například na generování pracovní míst na globální škále nebo na boji s chudobou. Rovněž nám to e, nedává dobrý obrázek o bilaterálních nerovnováhách. Máme 21. století a už prostě nelze na ně aplikovat, na náš dnešní obchod, aplikovat nástroje ze století 19. Je potřeba začít obchod měřit pomocí přidané hodnoty. Právě proto jsem já zahájil iniciativu, kterou jsme nazvali Made in the World, vyrobeno ve světě, společně OECD s příspěním Eurostatu, e, Mezinárodního výboru pro obchod USA, japonského JETRA a dalšími institucemi. Chceme měřit přidanou hodnotu, což nám a vám jako tvůrcům politik a jako operátorům obchodu a obchodní komunitě poskytne přesnější obrázek o dopadu, o vlivu obchodní politiky na růst a rozvoj. Tyto globální hodnotové řetězce pro nás však také vytváří závazky na to, abychom v té věci, že musíme nahlížet protekcionismus zcela novým prismatem. Protože ačkoliv mnozí chtějí, aby protekcionismus vypadal jaksi inteligentně vzhledem k povaze hodnotových řetězců. Tím, že více zdaníme dovozy, zvyšujeme náklady na vstupní suroviny a v podstatě lze metaforicky říci, že se střílíme do vlastní nohy. Je to v podstatě potvrzení toho starého eh, úsloví, že protekcionismus vlastně neslouží jako ochranné opatření. Objevuje se nám mnoho bilaterálních obchodních dohod, konec konců multilaterální obchodní smlouvy vždy spolu existovaly se smlouvami bilaterálními. Eh, tradiční zaměření těchto dohod byla kvóta. V poslední době se nám objevuje daleko více těchto dohod, což může vést ke snižování užívání kvótového systému, což jsou dobré zprávy. Ovšem trošku komplikovanější je to, že bilaterální dohody se nám nyní přesouvají ke komplikovanějším aspektům obchodních vztahů, kdy v podstatě se vytváří vlastní regulační přístup, což vytváří obrovské riziko divergence v rámci řízení světového obchodu. To už zmiňujeme ve zprávě o světovém obchodu vydané v loňském roce. Myslím si, že celkově za to jsou to velmi, dobré, velmi špatné zprávy pro o, o, operátory na poli světového obchodu, protože to zvýší, nikoli sníží celkové náklady na podnikání. Stále často vidíme také to, že se nám ten eh, regulační rámec světového obchodu jak si ponechává v rukou bilaterálních dohod místo toho, aby byl v rukou VTO. Tím pádem nám hrozí riziko fragmentace a tím pádem riziko oslabení těchto globálních systémů, které se vytvářejí už od roku 1947. Já si nemyslím, že by to byly dobré zprávy pro jakýkoliv členský stát, pro jakoukoliv členskou zemi VTO, ať už velkou nebo malou. Ačkoliv eh, by to určitě byly horší zprávy pro menší státy než pro ty velké. Za těchto podmínek členové VTO musí, včetně vás, začít eh, se dívat na to, jaké jsou skutečné překážky obchodu v dnešní době. Je potřeba se blíže zaměřit na netarifní překážky, musíme se podívat více na služební sektor, protože mnoho služeb se v dnešní době integruje s průmyslovou výrobou nebo se, zemědělským, eh, se zemědělskou produkcí a určitě má smysl tyto, dvě konkrétní, tyto dva konkrétní sektory od sebe i nadále oddělovat. Je potřeba se podívat na normy, na mezinárodní normy, nebo na normy soukromé. A proto jsem se rozhodl uspořádat panelovou diskusi tzv. multistakeholderů, eh, která se zaměří na to, jaké jsou tyto překážky v obchodu a velmi brzy eh, budu oznamovat složení tohoto panelu. Teď tedy k té vaší otázce, pane předsedo. Ačkoliv, eh, jak jste řekl, poslední zasedání, které proběhlo v prosinci, nepředstavovalo jakýkoliv signál možného průlomu současné globální patové situace, v rámci jednotného postupu DDA. Přesto nám ministři naznačili, že loňský rok nebyl rokem promarněným. Máme celou řadu oblastí z agendy Doha, které mohou být uzavřeny v tomto roce. Vidíme zde velice konkrétní a důležité výhody, například eh, podpoření obchodu, zjednodušení obchodu, což je jeden z principů, který prosazuje jednací kolo v Doha. Eh, v podstatě členové souhlasí s tím, že se začnou znovu zaměřovat na takové samovyvážení obchodních vztahů, aby se řeklo. Takže to je to, na co se primárně zaměřujeme v rámci jednání v Ženevě. Rovněž mimo tato jednání e, proběhly nové přístupy k VTO Srbsko, Kazachstán nebo Laos. To jsou tedy přístupová jednání, která jsou ve fázi těsně před ukončením. A rovněž máme dohledovou a monitorovací agendu, která fungovala i během krize a pomáhala členským státům VTO. Víme, že ačkoliv je tento systém velice efektivní, je i nadále e, jej potřeba podpořit a posílit. Rovněž zde máme určité oblasti potenciálního pokroku, například e, rozvíjení nedávné dohody o přistupování vlád, a vnímáme i možný pokrok v rámci přístupových jednání pro tento rok, kdy by eh, Čína byla jednou z prvních zemí, která by přistoupila k této nové dohodě. Takže pro multilateralismus se nejedná o vůbec jednoduché časy. Jako důsledek krize vnímáme ze strany našich členů omezenou chuť participovat na této multilaterální iniciativě. Podobně jako vnímáme jakousi omezenou vůli v rámci OSN o vytvoření finální verze dohody o snižování emisí skleníkových plynů. A konec konců eh, ta podobnost mezi jednáním o skleníkových plynech a mezinárodním obchodně je velmi zajímavá. Jaká je bilance, pane předsedo? No v podstatě je vždy potřeba se dvakrát rozmyslet, než začneme oslabovat systém, který máme. Pakliže chceme, aby globální obchodní systém fungoval, je potřeba, aby všichni členové VTO byli připraveni začít do něj přispívat. je důležité, aby ta multilaterální cesta byla nejefektivnější a nejspravedlivější cestou do budoucna. Děkuji. Děkujeme vám. Eh, nepřekvapí nás, že máme celou řadu žádostí o slovo. Zapnu stopky a požádám vás o co největší časovou skromnost. Začneme Daniel Kaspary za EPP. Ja, sehr geehrter Herr Lamy. Děkuji. Pane uh, Lamy, jsme rádi, že jste přišel. Je dobře, sice, že máte čas se k nám přijít podívat, já bych byl radši, kdybyste měl tak napilno, že byste na nás čas neměl. Eh, vy jste hovořil o celé řadě témat, mě zajímají dvě. Jednak eh, Zaměřujeme se většinou zde u nás na zahraniční politiku, ale hovoří se o tom, že musíme mluvit i o jiných věcech, jako jsou standardy životního prostředí, standardy lidských práv a sociální sektor. Já nechci VTO přetěžovat. Na druhou stranu by mě zajímalo, jak probíhá vaše spolupráce s ostatními organizacemi v této oblasti, s eh, Mezinárodní organizací práce, Organizací pro životní prostředí, Organizací pro lidská práva a dalšími. Eh, vnímáte i zde tuto patovou situaci, která vznikla eh, na poli mezinárodního obchodu? Vnímáte zde možnost, že VTO v roce 2012 bude mít čas zahájit intenzivnější dialog v těchto ostatních tématech s ostatními organizacemi? Eh, Myslíte, že je šance, že ty mechanismy, které známe a které dobře fungují ve VTO, budou aplikovány i v dalších organizacích, potažmo tedy na další sféry, aby trošku uh, ubrali na tlaku, který je uh, nyní na VTO? A druhá otázka, otázka protekcionismu. Vy jste to zmínil. Uh, mně se moc nelíbí, že stále více členských zemí VTO přijímá opatření, které vlastně s principem VTO nemají co dělat. Například to, co se nedávno stalo v Brazílii. Já ty jejich důvody v podstatě chápu, ale na druhou stranu je vnímám velice kriticky, protože eh, Například, eh, když Číňani řeknou, že jeden konkrétní region chtějí zásobovat pouze čínskými automobily, tak to je sice hezké, ale na druhou stranu je to problematické. Vnímáte roli VTO v této věci jako dostatečně silnou, abyste mohli tlačit na členské země VTO, aby tyto dodržovaly pravidla, která už jsou v platnosti? A jako v prvním případě, myslíte, že rok 2012 bude mít šanci stát se rokem, kdy budou zahájeny iniciativy v tom smyslu, že se zjistí, které země pravidla dodržují a které ne? Myslíte, že je možné stanovit vysoko na seznam priorit pro rok 2012 právě dodržování vlastních pravidel VTO? Protože každá organizace a mimo jiné i VTO musí eh, se rozvíjet a já samozřejmě nechci, aby se VTO oslabovala. Potřebujeme silnou VTO, která bude působit na celém světě, která bude mít závazná pravidla, mně by přišlo velice na škodu, kdyby na základě té patové situace z jednání Doha byla pozice VTO oslabena. Já bych byl velice rád, kdybyste mohli zaujmout e, iniciativu v této i v těch dalších oblastech, které jsem zmínil. Děkuji vám. Mám tu deset žádostí o slovo, takže opravdu musíme být velmi stroční. Bert Langer za SND. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane generální řediteli, i já mám dvě témata. Jednak. Vy jste hovořil o té globální regulaci, o do globálních pravidlech. Když si představím pracovníka v textilním průmyslu v Itálii nebo pracovníka v automobilovém průmyslu v Německu, a když jim řekneme, No, máme problém eh, v podstatě s jiným vytvářením hodnot. Eh, hodnoty budou nyní regulovány globálně a zajistí vám to jistější práci. Myslím si, že je to nepřesvědčí. Oni budou radši právě za ty bilaterální dohody. Právě tyto průmyslové sektory musíme zohledňovat, protože oni přemýšlejí velice specifickým způsobem. Chci se zeptat, jakým způsobem chcete zavést novou dynamiku do globálního regulování těchto sektorů? Možná ta otázka je, co můžeme pro to udělat my, ale i co pro to můžete udělat vy. Vy jste hovořil o té reflexní skupině, e, Nevím, kolik se tam toho událo za ty první tři měsíce, takže prosím k tomu e, se vyjádřete. A druhá věc, to souvisí s tím protekcionismem, o čem mluvil kolega Kaspary. Protekcionismus je samozřejmě centrální téma i pro nás, my to vnímáme v mnoha různých oblastech a e, myslím si, že i ty procesy pro, ově, pro zjišťování protekcionismu jsou velice zdlouhavé a komplexní. Nešlo by VTO požádat o jakousi silnější angažovanost VTO ve věci optimalizace těchto procesů, aby se zkrátka jasně řeklo, že protekcionismus nemá v kontextu VTO nic na práci, že tam nemá co dělat. Děkuji. Děkuji paní Birtre za ALDE, eh, děkuji pane předsedo a děkuji vám pane generální řediteli za vaše návštěvu. Budu velmi stručná. Velmi mě zaujalo to, co jste řekl o tom, že se snažíte mm, přejít od nástrojů 19. století k nástrojům 20. století, k nástrojům 21. století, eh, které by byly vhodnější pro to, co se v tuto eh, chvíli děje. My jsme měli eh, tu zprávu o změnách v GSP, Možná bychom mohli spustit ten index lidského rozvoje jako alternativu k HDP a měření výkonnosti ekonomik mm, či rozvoje. Proč je toto zatím neuznávaný eh, index? To, že by o tento index uznalo, tak by to umožnilo používat na mezinárodní úrovni. Ehm, to znamená to, že se index lidského rozvoje nepoužívá jako měřítko rozvoje státu, se eh, často klade za vinu VTO. A mě by tedy velmi zajímalo, eh, co si o tom myslíte a zda také zohledňujete nějaké jiné informace. My v tomto výboru velmi usilujeme o to, aby obchod byl udržitelný a férový a tím, že Eh, jak se nezohledňujeme kritéria, jako je například index lidského rozvoje, je vlastně na škodu. Děkuji. Eh, za eh, zelené to mám přihlášeného kolegu. No, děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane Lamy. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Mně se moc líbil odkaz na Made in World. Myslím, že v rámci prezidentské kampaně ve Francii to bude mít určitý úspěch. Hovoříte o krizi multilateralismu a o tom, že dnes je e, prakticky nemožné, aby e, svět nebo alespoň regionální skupiny nazírali obchod takový, jaký opravdu je. Já bych se rád s vámi zamyslel nad tím, jaký by mohl být evropský přístup. Ano, bylo řečeno, že multilaterální rámec by byl nejúčinnější, ale bohužel to tak ne, nefunguje. Eh, jaký by mohl být evropský přístup. Slyšel jsem ehm, různé kritiky, ale konstatujeme, že dnes nejsme schopni ehm, definovat si postavení Evropy eh, v, mez, ve světovém obchodě. Vy sám jste byl komisařem, měl jste na starosti liberalizaci obchodních vztahů a v evropských institucích se také uvažuje o kolektivních preferencích a o tom, jak by měla vypadat to obchodní realita, jak by, jaká je dimenze obchodu. Dnes máme evropskou agendu, která je především um, bilaterální agenda volného obchodu do těchto jednání, do těchto úvah se eh, promítá eh, i diskuse, která probíhá v jednotlivých státech. Eh, reaguji na to, co řekl Bert Langer, ale také například jsou dnes v Evropě určité výjimky na veřejné zakázky, státní zakázky. Je to proto, že ty tarifní bariéry nejsou Eh, možností, jak zvládat výměnu, a co pa, což pak eh, státní zakázky nejsou také nástrojem, eh, důležitým nástrojem, není to také nástroj pro určité sektory, který by mohl být zajímavý mezi Kanadou a Japonskem je ve VTO odlišný názor na tuto oblast. A teď, když se zamyslíme nad těmito tématy, to by mohly být zajímavé lokální nástroje pro zprávu území, které by nutně nemusely být namířeny proti jiným, ale byly by důležité pro lokální zaměstnanost. A konečně poslední bod ještě, když mi dovolíte. Řekl jste, že je eh, multilateralismus velmi důležitý. A tady Evropa nikdy neselhala ve svém úsilí o mezinárodní normy, které by braly v úvahu environmentální a které by fungovaly na multilaterální úrovni. Když teď multilateralismus nefunguje, jaké jiné aspekty tady jsou, které by nám umožnily v Evropě integrovat eh, tyto obchodní eh, normy. Eh, místo toho multilateralismus, který se lhal, například odborová svoboda a podobně. Jaké možnosti má Evropská unie, když ostatní nechtějí v tomto směru pokročit? Děkuji. Děkuji vám. Robert Sterdy za EKR. E Děkuji, pane předsedo. Velmi vás vítám, Pascal, mezi námi. Opět vás rád vidím. Pan Planket, velvyslanec USA, náš výbor navštil před několika měsíci a on řekl, že je potřeba zvolit přístup z dola nahoru. To je e, velmi zajímavý návrh ze strany USA, což je především, předpokládám, stát, který e, brzdí e, ta vyjednávání. A že tedy navrhl, že tento pluri přístup by byl vhodnou alternativou multilateralismu. Eh, chtěl bych se tedy zeptat, eh, zda eh, se domníváte, že by to podpořilo a oživilo světový obchod. Já jsem si dobře vědom situace na, Pacific, na Tichomořském pobřeží v USA. A právě v tomto světle by mě to zajímalo také. Rusko vstupuje do VTO, což je opravdu um, velmi zajímavý vývoj, a ale celá řada lidí, um, je to pro ně trošku problematické. A chtěl bych se tady zeptat, zda VTO by třeba neměla vydávat eh, roční eh, zprávy nejen tedy o Rusku, ale také o nových eh, žádostech o členství a zda by se tím mohlo lépe podpořit sledování to, zda VTO do, ehm, vyžaduje tedy dodržování svých vlastních práv. Například Rusko právě zavedlo zákaz vývoje, vývozu masa z Evropské unie do Ruska. E, souvisí to s e, nějakou nemocí, která je všem přenášena klíšťaty, nikoliv e, na mase. A chtěl bych se tedy zeptat, zda je to, to porušení pravidel VTO něco, co vám dělá starosti. Souvisí to také s otázkou protekcionismu, která to již zazněla. Ještě jednou vám tedy děkuji za vaše návštěv v našem výboru. Děkuji, Roberte. Helmut Scholz za GUE. Děkuji, pane předsedo. I já chci velice poděkovat panu řediteli, že za námi přišel. To klíčové slovo, které se zde objevuje znovu a znovu, aby se tak řeklo, je multilateralismus a konec konců i konference ministrů potvrdila, že v rámci statementů z těch zejména rozvojových zemí existuje touha po tom, že rámec VTO je, bude a zůstane a bude fungovat jako multilateralismus 21. století. A já se chci zeptat, eh, vidíme v rámci VTO nějakou snahu o uzavírání plurilaterálních dohod pro rámec VTO, které by Ehm, zajistili to, že rámec VTO nebude spochybňován do budoucna. Víme, že Čína už zde hraje velkou roli, Indie, to jsou v podstatě nějaké dvě sedminy světové populace. Ehm, jejich členství ve VTO je opravdu zásadní, protože potřebujeme, respektive tito lidé, kteří chtějí stejné standardy žití, jako máme v USA, v Evropě a které jsou v podstatě naší každodenní praxí, Musíme se v souvislosti s tím ptát, jak jim poskytneme zdroje, aby, aby toho dosáhli, jak bude muset vypadat obchod na světě, eh, aby tyto dvě nebo tři sedminy, a to nemluvíme o těch zbylých sedminách v Jižní Americe a v Africe, aby i tito lidé mohli mít stejný standard žití jako my zde v Evropě. To je ta velká výzva. Musíme se daleko výrazněji zasadit o multilaterální udržitelnou udržitelnou eh, Mezinárodní obchodní organizaci a profilovat se jako takový. A já se vás chci zeptat, zda eh, přemýšlení o interních reformách v rámci VTO jde tímto směrem a jestli můžeme očekávat nějaká, nějaké nové vývoje, například i jak vypadá přístup Brazílie od osmé konference ministrů, pokud jde například o regulační struktury, o, eh, ohledně finančních služeb, Pokud vím, tak zde došlo k určitému pokroku, jak to vypadá v oblasti zemědělství, jak se bude zemědělství liberalizovat. Já to vnímám trošičku jako protimluv eh, k tomu, co jste říkal jako komisař. Vy jste říkal, že produkty zemědělství nejsou produkty jako všechny ostatní. Eh, nicméně všichni známe ty problémy, které s, ním, s tím jsou spojeny. A připojuji se také k otázce pana Kaspariho, jak vypadá přemýšlení o reformách a o možné spolupráci s ostatními organizacemi EVO a jinými, aby se vytvořily podobné struktury i na jiné bázi. Děkuji. Um, thank you. Eh, děkuji. Eh, další přihlášení eh, do diskuze? Budete mít minutu a půl Lucia Andrikiene za EPP. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane eh, Lamy, eh, Azerbajdžán a Čína. Azerbajdžán se od roku 1997 snaží vstoupit do VTO, k žádnému velkému pokroku nedošlo, všechno je to na mrtvém bodě. Jaké jsou z vašeho pohledu hlavní důvody a co můžeme očekávat v nejbližší budoucnosti? Čína a VTO to je vstup eh, Číny má dost, eh, probíhá do za rozvláštních podmínek a chtěla bych vás tedy poprosit o další vysvětlení toho, jak eh, tedy, jaký je vývoj. Děkuji. Gláš za SND. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám dvě otázky. Jednak se chci pana Lamyho zeptat na toto. Já mám dojem, že VTO vzhledem k jednání z Doha není příliš úspěšnou organizací. A to je dojem, který může vzniknout i obecně. Existují hlasy, které se ptají po reformách struktur VTO, Eh, zda tedy tyto struktury nepřispívají k té patové situaci zda, a zda principy VTO například nepřispívají k těm velmi omezeným výsledkům poslední doby. Chci se zeptat, jestli si myslíte, že tento systém VTO znamená, že všechny členské státy mají stejně silný hlas bez ohledu na jejich velikost, eh, bez ohledu na angažovanost parlamentu nebo nevládních organizací. Myslíte, že takovýto systém je vhodný i do budoucna, nebo že by se měl změnit? Druhá otázka. Kolega Scholz zmínil plurilaterální dohody. My o jedné takovéto dohodě momentálně jednáme, je to dohoda ACTA, obchodní dohoda proti padělání, což je obsahově velice kontroverzní téma. Já se principiálně chci však zeptat, dovedete si představit nějakou takovouto dohodu mimo rámec VTO? Dovedete si představit e, nějakou takovou dohodu, která tedy neodpovídá principu multilateralismu, což je něco, co si přejeme, že ano? Děkuji Maria Batia za eh, SND. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane Lamy, za vaši dnešní návštěvu. Podrobně jsem si vyslechla vše, co jste řekl. Vy máte eh, vždy velmi eh, informované výstupy a také nám poskytujete mnoho materiál pro další zamyšlení. Hovořil jste o změnách v mezinárodním obchodě, změnách ve, ve světě a také o nutné změně stylu myšlení jak podniků, tak vlád nemám na vás vyloženě přímo otázku, ale chtěla bych se zeptat, co si myslíte o tom, co by eh, měly evropské podniky a e, evropské vlády dělat. E, ta, ten svět se mění opravdu velmi rychle a co bychom tedy měli dělat? E, jaké jsou dlouhodobé výhledy? Měli bychom se zaměřit na větší vzdělávání či na co? Musíme samozřejmě také zohledňovat naše obchodní zájmy, potřebu vývozu, jak je zajistit. Co máme tedy našim podnikům říci? Děkuji. Jose van Reas eh, za socialisty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, pane Lamy, za návštěvu v našem výboru. Eh, děkuji za vysvětlení situace ve světovém obchodě. Já mám konkrétní otázku jako zpravodajka pro reformu politiky rybolovu eh, chci hovořit o dotacích do oblasti eh, rybolovu a jde mi o stanovisko eh, zemí, které jsou velice v této oblasti relevantní, což je Japonsko a Spojené státy. Jak se na to díváte? Končíme se znám ještě dalším řečníkem. Děkuji, děkuji, že nám věnujete svůj čas a i když, jak už tady zaznělo jednou, byli bychom radši, kdybyste musel být někde na nějakých jednáních, než tady mezi námi. Eh, jestliže jako hlavní vyjednávač Eh, v této oblasti. Ano, my také souhlasíme s tím, že multilateralismus ve světě je velice dobrý princip, ale bohužel to nefunguje. Proto, proto se vlastně dohody jednávají bilaterální dohody. Eh, Bylo by možný nějaký sektorový eh, přístup v rámci VTO. Velice často právě zemědělství totiž zdržuje jednání v jiných oblastech. Jedná se o průmyslovém zboží, tam to docela dobře postupuje, podobně také ve službách. V některých zemích, jako třeba i Uganda, kde 50 eh, HDP pochází ze služeb, eh, bylo by možné tedy dojednat eh, dohodu v oblasti služeb, což by byl už velice radikální postup před. Děkuji. Já se omlouvám, já jsem nepostřehl, že tady je ještě žádost jednoho člena EPP, tedy poslední řečník v této sérii. Děkuji. Děkuji. Já mám stručnou otázku, eh, pane eh, předsedo. Jde o eh, vytvoření celní unie Ruska, Kazachstánu a dalších členů. Vidíte nějaké nebezpečí pro uplatnění pravidel VTO? Vzhledem k té celní unii mezi Ruskem, Běloruskem, Kazachstánem, Tyto země nejsou členy VTO a nebude nějaké nebezpečí, že se vlastně budou obcházet pravidla VTO? A druhá otázka, vidíte nějakou možnost eh, pro eh, zahrnutí Běloruska do VTO? Pascal Lamy odpoví na řadu otázek. Ano, otázek je opravdu hodně, takže 15 minut na to máme, prosím, celkem. Budou to tedy muset být stručné odpovědi. Ano, já budu postupovat postupně. Otázka pana Kaspariho. Pluridisciplinární přístup a spolupráce s dalšími eh, Eh, ostrovy v tom, jsou ostroví globální eh, zprávy. Ano, to, to děláme a to také já dělám od té doby, co jsem ve funkci spolu s eh, ILO, s FAO, se Světovou bankou, s Mezinárodním měnovým fondem, s Radou pro lidská práva. Teď probíhají dialogy, postupy, komunikační kanály, které jsou velice dobře vytvořeny se všemi těmito organizacemi a e, někdy se to projevuje, že jsou společné zprávy, společné studie e, o životním prostředí, o potravinách, o pracovních aspektech. Já jsem sám významný představitel v systému OSN takže eh, také spolupracujeme s pracovní skupinou pro bezpečnost potravin, eh, pro předcházení potravinářských krizí a podobně. Čili tyto mosty, tyto spojnice tady jsou, spolupráce existuje, ale pravda je, že každá z těchto organizací má svůj eh, specifický mandát a je prostě řízena svými členy. Vzhledem k tomu, že všechny tyto organizace mají často eh, stejné země, eh, spolupráce mezi všemi těmito organizacemi je logická, ale ne možná vždy praktická. Takže členové organizací rozhodnou, zda tyto organizace by měly spolupracovat. Eh, generální tajemníci, generální ředitelé mají určitý manevrovací prostor, ale když třeba členové ILO nemohou nebo nechtějí rozhodnout o mandátu, že ILO by mělo být pozorovatelem ve VTO, pak my s tím nic nemůžeme dělat. Členové ILO a členové VTO jsou stejné země. Neměl by to být problém aby ILO mělo pozorovatelský eh, statut eh, ve VTO. Ale prostě faktem je, že členové ILO tak nerozhodli. Je tedy určitá mes pro tuto spolupráci a tato mes leží nebo se nachází v rukách členů těchto organizací. Pokud je o protekcionismus, to je velké téma. Existují tady dvě zvláštní otázky, které musíme vyjasnit. Za prvé, jsou mezinárodní pravidla, která musí země respektovat. Za druhé, respektují země opravdu tato pravidla, pakliže pravidla existují? Nezapomeňu všem na tu první otázku je mnoho oblastí eh, obchodu, podnikání, které nejsou regulovány mezinárodně. Není dohoda VTO v oblasti korupce. A přitom všichni víme, že korupce je velkým problémem v obchodě i v podnikání v celé řadě zemí na této planetě. Jsou pravidla o clech, o duševním vlastnictví, investicích, eh, tady existují i, i bilaterální pravidla. A pakliže je názor, že některé takové postupy praxe by měly být eh, regulovány mezinárodně, pak jediný postup je, eh, aby svrchované státy se dohodly, že za A schválí mandát pro projednání takových pravidel a za druhé, že se ta jednání podaří úspěšně ukončit. Čili první otázka zní, jsou pravidla, druhá otázka zní, že jsou pravidla, jsou respektována. A tady VTO je velice silný systém, je to jediné místo, na světě, kde se eh, neustále monitorují, přeskoumávají pravidla a eh, případně se řeší spory. Eh, a když se v takovém sporu jedna strana, když ten spor prohraje, pak se musí přizpůsobit tomu systému VTO. A teď otázka zní, eh, má určitá země eh, právo nebo nemá právo se tak chovat? Za první otázka, jsou tady pravidla nebo nejsou? Za druhé, pakliže jsou eh, ta pravidla, pak ta pravidla je třeba aplikovat v systému VTO. Můžeme se podívat na příklad Číny. Chová se Čína podle svých závazků? Ano, chová. A co, když se nebude chovat podle závazků? Pak jakýkoliv člen VTO eh, může eh, žalovat Čínu v rámci řešení sporů, v rámci arbitráže BVTO. A pak eh, je to otázka postoje, která se vyřeší a znamená to i další setrvání Číny ve VTO. Jsou bilaterální dohody eh, účinnější než eh, bilaterální? Jsou multilaterální dohody účinnější než bilaterální, nebo bilaterální naopak účinnější než multilaterální? Podívejme se jasně, jaké procento obchodu probíhá podle bilaterálních eh, dohod. Třetina? Ne. 15 85 obchodu eh, probíhá podle multilaterálních eh, pravidel. Ne, že by bilaterální dohody pokrývaly pouze 15 obchodu. Vzhledem k tomu, jak eh, jsou složité, jsou tyto bilaterální dohody velmi málo používány hm, obchodními partnery. To nám ukazuje určité kritérium účinnosti stojí za to eh, využít mnoho času a energie na vyjednání dohody, která pak bude jen velice částečně používána? Eh, naše skupina aktérů se především zabývá touto otázkou pana Langu. Jaké jsou dnešní a zítřejší překážky obchodu? Máme určitou, určitý program jednání. Misí um, VTO je rozvíjet uh, obchod v zájmu snižování chudoby, rozvoje, mm, překonání chudoby a tak dále. A to podstatné pro rozvoj obchodu, či naopak to podstatné, které brání obchodu dnes a zítra, to je předmětem těchto zkoumání eh, v této pracovní skupině. Eh, velmi brzy oznámím složení této pracovní skupiny. Paní Berder, GSP. Jak víte, jsou tři možnosti, jak regulovat obchod. Multilaterálně, bilaterálně a unilaterálně. GSP je unilaterální um, nástroj regulace obchodu. EU a také například Spojené státy e, stanovují zvláštní preferenční sazby pro některé země, které respektují určité specifické podmínky, které EU, případně USA, e, chtějí e, prosadit v zájmu tedy možnosti přístupu na trh EU, případně USA. Máme tedy ve VTO určitá pravidla, která eh, se kontrolují eh, příslušnými orgány a teď neber, neberte to úplně doslova, to, co říkám, protože právníci by v tom asi viděli problém, eh, když oni sami k tomu tématu se nevyjádřili, ale tedy přibližně v určité aproximaci můžeme říci, že můžete použít to kritérium, které si přejete za podmínky, že jsou jasně objektivně definována a jsou transparentní. E, to rozhodl tedy ten vyšší orgán e, v případě, kdy EU e za příslušného komisaře v BVTO neuspěla, když chtěli desk diskriminovat vlastně Indii v vztahu k Pakistánu. Eh, čili existuje judikatura v této oblasti. Eh, aby tady nebylo podezření, že se vybere pan X nebo paní Y z nějakých nejasných důvodů. Pane Žado, jako eh, vždy vy to trošku přeháníte urychleně eh, říkáte, že multilaterální systém je neúspěšný. Není to tak. Existuje, funguje už 60 let eh, a ten systém tady je, funguje, uplatňuje se. Eh, zatím ovšem nedošlo k tomu, že by byl v devátém novelizačním kole pozměněn. A to teda já bych nenazval, že je ten systém mrtvý, ale pravda je zablokován. A zablokování to je situace, kdy jednání nepokra- nepokračují dál. E, e, nebudeme se teď pouštět do analýzy výhod a nevýhod multilaterálního systému, ale v každém případě mezinárodní obchod teď nejlepším způsobem reguluje právě multilaterální systém. Je možné pokročit ještě dále? I přes to zablokování, které tady je kvůli střetu USA a Číny, které se nedokáží dohodnout na um, dané um, postoji nebo, nebo situaci takzvaných nově se rozvíjících zemí, eh, tak eh, prostě já si myslím, že to je možné odblokovat tím, že se bude řešit postupně jeden problém za druhým. Otázka, jestli státní zakázky jsou nástrojem obchodní politiky. Ano, určitě. Ve VTO je dohoda, mm, eh, vícestraná dohoda, Eh, o státních zakázkách, kdy se země vzájemně recipročně dohodly, že si otevřou určitou část svého trhu se státními zakázkami. Schopnost regulovat státní zakázky, tedy trh se státními zakázkami, eh, tady je, ovšem samozřejmě je třeba na sebe přijmout určitou disciplínu za podmínky, že partneři také přijmou určitou disciplínu. To je dost velký manevrovací prostor a je na každém členu VTO rozhodnout se, zda je pro něj zajímavé vstoupit do tohoto klubu, kde státní zakázky se za určitých podmínek otvírají dalším. To znamená, definuje se určitý sektor, definuje se určité, určitý té procento, určitý podíl a definují se i určité oblasti. Eh, tady tedy je ta možnost. Stačilo by, aby Čína otevřela 20 nebo 30 svého trhu s státními zakázkami a vzniklo by 100 eh, až 200 miliard dolarů ročně toků na tomto trhu. Takže to je určitě obrovské. Pokud jde o CO2, podmínky CO2. Já nepochopuji, pane Žado, že to je pro vás velmi citlivá otázka. Podívejte se, vy, Evropané, velmi seriózně na tuto otázku. Já sleduji dost podrobně obsah eh, eh, evropského obchodu a čísla, která dostáváme, mi ukazují, že obsah uhlíku v evropských vývozích, vývozech je asi vyšší než obsah uhlíku v dovozech Evropy. A pravděpodobně to tak je. A za těchto podmínek je třeba být velmi opatrný v tomto ohledu. Pakliže to pravda je, a já si myslím, že to pravda je, pak ten environmentální závěr zní, že by Evropa měla snížit eh, vývoz a zvýšit dovoz, protože mm, ovšem no samozřejmě vrátit se někam do středověku to určitě není cílem eh, naší obchodní politiky. Takže to je třeba také sledovat velmi pečlivě. Pan Stady, plurilaterální přijde na to, o co jde. Může být eh, přínosem plurilaterální eh, dohoda v multilateralismu? Ano, za určitých podmínek ano, například v oblasti služeb. Eh, dohoda VTO o službách a otvírání trhu služeb byla vždycky takovéto povahy plurilaterální tedy. Pouze 30 až 40 členů aktivně eh, jedná o otvírání trhu a eh, teprve až to bude zhruba 85%, tak se to otevře pro všechny členy. Takže to jistě to přispěje k multilaterálnímu eh, otvírání. A Eh, takže by vlastně tady bylo jakási takové předběžné otevření v rámci, eh, řekněme, OECD. A otázka zní, je to výhodné, má to nějakou cenu, eh, když je to vlastně otevření pouze v rám- mezi zeměmi OECD? E Já myslím, že ano, protože tam, kde by právě otevření trhu služeb by bylo nejzajímavější, to by byly právě země nově se rozvíjející, tedy emerging countries, čili mezi třeba EU eh, e Čínou, EU Brazílií a podobně. To je právě důvod, proč toto kolo se v této fázi zastavilo. Rusko a vstup Ruska do VTO. Když eh, Čína vstoupila do VTO, to není eh, podobný srovnatelný případ, protože to bylo na základě eh, ročního přeskumu. Co bude muset udělat Rusko? Rusko bude muset předložit svůj obchodní režim členům VTO. Bude to jednou za čtyři roky hodnoceno v takzvaném peer review a v takové eh, situaci vlastně může být znesena kterýmkoliv členem jakákoliv otázka o obchodním režimu Ruska. Eh, sekretariát vypracovává velmi eh, seriózní zprávu. Pane Šolci, myslím, že vy jste tady přednesl velice důležitou otázku pro budoucnost multilateralismu. Já mám někdy pocit, že že jako i tady ve diskusi zaznělo od některých, že multilateralismus tedy nefunguje nebo je zablokován, tak zkusme něco jiného. Multilateralismus, který fungoval řadu let, nebyl až tak moc multilaterální. A problém začíná eh, v situaci, kdy je třeba naplnit hodně to multilaterální Eh, takže když vedoucím eh, silou byly USA v tomto obchodě, tak to byl prostě multilateralismus určitého typu. A teď, když eh, Čína, Indie, Indonésie a někteří další začnou do tohoto systému také mít co říci, tak to bude zase jiný multilateralismus. Mají legitimně pocit, že by měli být v čele těchto procesů. To je zase nová Eh, nová podmínka eh, v oblasti makroekonomické eh, spolupráce, intelektuálního vlastnictví, životního prostředí a dalších aspektů. Prostě jde o to najít novou rovnováhu. Ehm, prostě, když se změní svět, je třeba změnit i pravidla. A to si myslím, že je ta podstatná otázka bilaterální či trilaterální únik z tohoto základního problému je taková eh, snadná úniková cesta, ale neúčinná. Ta nemůže řešit globální výzvy. Otázka zní, jaká je ta správná úroveň povinností závazků pro určité země. My teď nejsme v jednoduchém situaci. My jsme, žijeme teď v odlišném světě, a jiné země se teď stávají mocné. To samozřejmě mění podmínky hry a tomu je třeba se přizpůsobit. Azerbajdžán jako všechny, ehm, všechna vyjednávání, eh, vyjednávání je velmi dlouhé a rychlost toho vyjednávání záleží na tom, jak mnoho energie je možné věnovat eh, takovému eh, jednání a nakolik ta země chce vstoupit. Perspektiva vstupu Azerbajdžánu existuje, ale zatím to není příliš krátkodobá perspektiva. Pokud je o Čínu, já už jsem to řekl před chvílí, ve své době Čína na sebe vzala velmi specifické závazky, tedy specifické z hlediska rozvojové země, závazky, které jdou nad rámec toho, co přijali jiné země jako eh, Egypt, Jižní Afrika, Brazílie, Indie, Indočina. A celkově vzato Čína respektovala závazky, které na sebe vzala a eh, já jen chci připomenout, že pravidla VTO nepokrývají veškeré postupy používané všude jinde. Další otázka. Pan Langstfield. Já si nemyslím, že ta situace zablokování eh, odpovídá problémům hlasovacích práv zemí. Hlasovací práva, to, jsou, to je politická otázka a ty eh, nevyřešíme tuto otázku, když přejdeme na většinové hlasování. Prostě pravidlem tady je konsensus a přejít na cokoliv jiného než konsensus by vyvolalo obrovské množství složitých otázek. Vezměte si EU. I v EU to trvalo 50 let, než se přešlo k systému jinému než jednomyslnost. Teď funguje systém ehm, hlasování založeného na dvou většinách a to ještě není, není jednoduché. Takže to určitě není problém toho procesu, je to problém politiky. Je to problém politické energie, je to problém zemí. Eh, a problém toho, co tyto země mohou protlačit ve svých parlamentech. Ono to tak zůstane. VTO je eh, organizace, která vyjednává mezinárodní dohody a mezinárodní dohody se ratifikují v parlamentech. Mimo VTO to nejsou otázky, které bych já jako generální ředitel VTO měl komentovat. Je e, možná také proto, že ve VTO ještě nebyla diskuse o všech těch otázkách, no, ale může e, se stát, že i akta e, jako velice citlivá otázka bude diskutována ve VTO, ale já teď v této věci musím být velice neutrální paní Badia, eh, poselství pro evropské podnikatele eh, z hlediska eh, obchodní politiky. Vy, evropští podnikatelé, máte obrovský potenciál růstu v dnešním světě. Důkazem je, že někteří podnikatelé toho velmi dobře využívají, jiní trochu méně. A proč ti z vás, kteří plně využívají růstu rozvojových zemí. Proč toho využívají? No proto, že eh, mají metody, mají produkty, které, o které je zájem, jsou přítomní na těch trzích a to všechno velice dobře přispívá k dalšímu rozvoji eh, jejich trhu a konkurenceschopnosti a využívají tedy úspor z velikosti. Já nemyslím, že Evropa by měla vést nějakou ekonomickou či obchodní politiku, která by soupeřila v oblasti platů. Ale ti Evropané, kteří se na světových trzích protr- prosazují, ti eh, se prosazují, protože jsou konkurenceschopní mimo zohlednění jenom čistě ceny. Je to tedy otázka eh, konkurenceschopnosti. A teď už budu končit poslední otázkou, eh, to je otázka rybolovu. Rybolov ten je teď momentálně ve VTO zablokován. Diskutujeme o eh, dotacích do rybolovu mezi těmi dvěma velkými členy VTO a prostě řekla bych, že tady je takový spor mezi přáteli ryb a přáteli rybářů. A jsou tady, je tady jedna skupina, tedy eh, američané, peruánci, australané, neozélanděné. Ti jsou spíše přáteli eh, ryb, zatímco Japonci jsou spíše přáteli těch rybářů. Zatím jsme se v tomto jednání velice pečlivě Eh, snažili vyhnout se tomu, aby VTO řekla, zda je přítelem ryb nebo přítelem rybářů. A ještě sektorový přístup. Ano, to je bezesporu jedna z možností. Za podmínky, že sektorové eh, jednání může opravdu dovést k politické dohodě, tak jak jsme i postupovali. Ale tam právě vlastně stroskotalo jednání eh, o cenách, například u chemikálií. Prostě někdy to funguje a někdy ne. Není to kouzelný proutek, který vše prosadí. A e, to, co se někteří členové teď snaží udělat v oblasti služeb, tak to se opravdu ukazuje, že to jde tímto směrem. To je možná cesta, e, která už se v minulosti snažila e, prosadit, ano, ale zatím prostě se to nepodaří, se to pokaždé. A konečně Rusko a Bělorusko a Kazachstán a jejich ehm, celní unie. Rusko a Kazachstán, možná i Kyrgyzstán. Ehm, vstoupili nebo vstoupí do VTO individuálně. Eh, závazné eh, závazky na sebe nebere ta celní unie, bere, berou je na sebe ty jednotlivé státy. Celní unie eh, mezi těmito zeměmi reguluje určitou část obchodní politiky a zbývá tady ještě jiná část obchodní politiky, která zůstává na národní úrovni. VTO naopak je celkový obchodní režim, takže to je otázka pro tyto země, členy celní unie aby eh, si závazky ve VTO eh, definovali tak eh, podle toho, co chtějí dělat ve své celní unii. A to je problém, jak tyto dvě úrovně otvírání trhu zvládnout. Obvykle pravidlo je to, že to je VTO+. Neměl by to být problém. Pokud je o vstup Běloruska, Bělorusko je v procesu přistoupení. Má odpověď bude podobná jako odpověď o Azerbajdžánu. Je to horizont, který ještě bude trvat určitou dobu, než bude dosažen. Děkuji. That's it. Tak, děkujeme. To je tady konec výměny názoru s Paskalem Lamim. Je velice snadné pochopit, proč jeho přítomnost zde nikdy není zklamáním. Děkujeme vám za vaše připomínky, názory a komentáře. Zmínili jsme hlavní problémy, přejeme vám, pane kolego, hodně štěstí. Yeah. Tak, kolegové, máme několik minut do zahájení schůze koordinátorů. Takže proběhne společná rozprava o dvou věcech, kde, jsou, kde je stejná zpravodajka a ta témata jsou velice podobná. Je to dohoda o partnerství mezi EU a Středoafrickou republikou potažmo Liberii o prosazování práva, zprávy a obchodu v oblasti letnictví a s dřevařskými výrobky do Evropské unie. Jak vidíte z názvu v pořadu jednání, jedná se o Středoafrickou republiku a Liberii. Je to návrh Eh, doporučení pro jednotlivé tyto mezinárodní dohody. Eh, návrh doporučení máte ve svých složkách. Spravodajkou je Elizabeth Köstinger z frakce EPP, které bych předal slovo. Ano, mm, tamhle jste. A, výborně. Tak prosím, omlouvám se, že jsem vás neviděl. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych možná navrhla, abychom rozhovor o e, těchto e, zprávách e, vedli společně, protože mají stejný cíl a v podstatě stejnou podstatu. Myslím si, že jejich združení by bylo velmi logické. Doufám, že s tím budou souhlasit i kolegové. Velice stručně a obecně, obecně k plánu Evropské unie ten plán FLECT eh, hovoří o jednotlivých balíčcích eh, o eh, obchodu v oblasti lesnictví s dřevařskými výrobky. Jedná se tím pádem o velice problematická data, která se týkají problému ilegality. Ta data pocházejí z celosvětové statistiky o nelegálním obchodě s produkty v oblasti lesnictví v hodnotě několik miliard euro. EU je velkým importérem dřeva, dřevarských produktů. Každoročně spotřebuje zboží v hodnotě 1,2 miliardy. Nicméně celosvětový obchod, celosvětově nelegální obchod Ehm, s dřevařskými produkty má roční hodnotu zhruba 10 až 15 miliard a je proto nutné eh, zavést určitá opatření proti těmto problémům. V rámci toho Evropská komise už v roce 2003 předložila eh, akční plán EU FLECT, eh, který mimo jiné obsahuje nástroj FLECT. V podstatě jde o podporu Eh, dřevařsky produkujících zemí a posílení politiky a posílení spolupráce. Dále v druhé řadě se jedná o vytvoření systému licencí, který zajistí, že do prostoru EU bude moci být dováženo pouze legálně vyrobené dřevařské, eh, dřevařské produkty. Jedná se o spolupráci soukromého sektoru, sektoru finančního a sektoru politického. V nejnovější době jsme dosáhli dohod s zeměmi, které vyrábějí dřevařské výrobky, což je jedním z hlavních pilířů tohoto systému. Garantuje to totiž systém licencí s legálně vyrobenými dřevařskými produkty, Eh, dohody s Kongem, Ugandou a Kamerunem eh, budou dojednány v nejnovější době v, s Malajzí, Indonésií a Demokratickou republikou Kondo, eh, Kongo se momentálně jedná. Nad rámec toho státy ve střední Jižní Americe jsou také velmi otevřené těmto jednáním a případným dohodám. Formální jednání však zatím nebyla zahájena. Výbor pro zahraniční obchod na konci roku 2010 se zabýval těmito dobrovolnými dohodami, konkrétně těmi koňskými a kamerunskými dohodami. a e, výbor doporučil i dohodu pro Středoafrickou republiku a Libérii. O obou lze říci, že tento proces povede k dobrovolnému partnerství. Je to poprvé, kdy všichni, všechny zúčastněné strany seděly u jednoho stolu. Byli zde zástupci soukromých, soukromého sektoru i občanské společnosti. Objevilo se tak velice široké spektrum názorů, které bylo součástí veškeré diskuse. V rámci procesu kontroly a implementace byly všechny zúčastněné strany také angažovány, což znamená, velkou angažovanost všech zúčastněných v celkovém procesu vytváření této dohody. Na příkladu Středoafrické republiky však vnímáme určité slabé stránky, zejména u materiálních a lidských zdrojů. E, tento proces bude vyžadovat určitou dobu, zejména v situaci, kdy nemáme žádné základové struktury, na kterých můžeme stavět. To znamená, že tyto oblasti musí být ve středu zájmu i budoucích dohod. Jednoznačně lze říci, že dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Středoafrickou republiku povede k efektivnější dřevařské politice a povede ke společnému rozvoji a hlavně rozvoji v Středoafrické republice. Důležitá je proto koherence mezi programy FLECT a EDD, tak abychom měli další program pro podporování hospodářství v oblasti lesnictví a dřevařských produktů. Na závěr k Středoafrické republice chci říci, že paralelně s implementačním procesem této dobrovolné dohody je v našem zájmu i konformita jejich národní legislativy, pokud jde o zejména o přístup místních úřadů a vlády. Kromě toho by bylo také vhodné zajistit to, že, tato, že tento stát bude zahrnut i do dalších jednání o rozvoji budoucí dřevařské politiky Komise potvrdila, že ze strany nevládních organizací v rámci jednání eh, jsou tyto procesy podporovány. Tato podpora je naprosto zásadní. Potřebujeme ji však vnímat i ze strany úřadu Středoafrické republiky. V případu Liberie má, mám, vidíme už určitou strukturu, na kterou lze odkazovat, pokud jde o vytváření nových předpisů pro dřevařské produkty. Nicméně i zde je několik věcí, které se musí zlepšit. aby tato dobrovolná dohoda mohla dobře fungovat. Například v případě Středoafrické republiky hovoříme o požadavku na efektivní implementaci a kontrolní procesy. Zahrnutí všech zúčastněných stran eh, je něco, co musíme jednoznačně přivítat. Ovšem eh, pouze v souvislosti s implementací i eh, systému licencí a systému jejich udělování. Další situace, která je kritická pro zúčastněné strany a kterou ji zmiňuji, je užívání private use licenses pro dřevařské operace. I toto má být součástí, součástí dobrovolné dohody. Možná, že by toto téma komise mohla do větších podrobností také osvětlit. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Zahájíme diskusi. První je David Martin za socialisty. Máte slovo. Uh, uh, eh, pane předsedo, za slovo. Jako stínový zpravodaj za SD eh, vítám eh, toto doporučení a v zásadě souhlasím se závěry, které paní zpravodajka předložila. Hovořili jsme o podobných věcech již u zpráv ke Kongu a Kamerunu. Vzhledem k tomu, že v zásadě souhlasíme, eh, tak budu mluvit jen velmi stručně. Za prvé, pokud jde o Středoevropskou, Středoafrickou republiku, tam nám trošku dělají mm, starosti ta otázka eh, domorodých obyvatel. To znamená, že nesouhlasíme se soukromým vytěžováním eh, dřeva na úkor domorodého obyvatelstva. Eh, chtěli bychom tedy eh, zdůraznit ještě otázku vlastnictví půdy. U obou zpráv, ale především tedy u té Středoafrické republiky, bychom chtěli větší záruky, že ta zpráva bude eh, správně, dohoda, že bude správně implementována. Pokud jde o Liberii, tady myslíme, bychom měli mm, uznat, eh, kolegové si jistě vzpomínají na eh, hrůzy občanské války v 90. letech a součástí tohoto konfliktu bylo právě, bylo právě i lesnictví. Liberie se od té doby Eh, posunula o velký kus vpřed, byly dohodnuty minimální eh, standardy a podobně. To znamená, došlo k velmi eh, významnému pozitivnímu vývoji v Liberii a já doufám, že budeme i nadále tedy sledovat obě dohody, tak aby byly, byla zajištěna ochrana životního prostředí a také aby bylo dodržováno eh, dohoda o těžbě dřeva, Evrop, eh, dohoda EU o eh, těžbě dřeva, která by měla závazně vstoupit v platnost v roce 2014. Ano, byla uzavřena celá řada podobných do s Ganou, Kamerunem a Kongem. Dále stínový zpravodaj Katlin Bierder Eh, děkuji, pane předsedo. Já vítám tento pokus o regulaci a ochranu eh, přírodních eh, zdrojů, které naši spotřebitelé jak se vypotřebovávají velmi rychle. Já jsem navštívila Kamerun v loňském roce a Viděla jsem také eh, dřevařskou společnost. Eh, bylo to, byl to tady nelegální podnik a eh, zrovna tam byl armádní nákladní vůz, který tedy odebíral všechno toto nelegálně vytěžené dřevo. Je opravdu potřeba zajistit, abychom těmto státům v celém tomto procesu pomohli. Můžeme samozřejmě uzavírat jakékoliv množství dohod, ale je potřeba také dohlédnout na to, aby byly ty dohody dodržovány. Pokud jde o dohodu s Indonésií, slyšela jsem, že tyto dohody, že v rámci těchto dohod tedy dodrží pravidla, která jsme si stanovili, ale že zároveň obrovské množství eh, dřeva, které nedodržuje tato pravidla, se vyváží do Japonska. Měli bychom tedy také se spojit eh, s Japonskem a jak si pohovořit si s nimi o tom, že eh, oni jednají tedy proti pravidlům, která jsme mm, my vyjednali. Moje největší obava je ovšem v tom, že budeme teď mít zprávu o, eh, o hoblinách, které se budou dovážet do Evropy eh, a budou se zpracovávat tedy v bio eh, v elektrárnách, které zpracovávají biologická paliva je velmi složité eh, dohlížet na to, odkud se tato dřevná štěpka dovází, jaký je její původ eh, a je to samozřejmě nebezpečí, že se do ní dostanou i materiály, které nebyly vytěžené legálně. Eh, otázka tedy vymáhání těch pravidel. Dále pan Green za zelené. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Spravodajce David už tady připomněl několik věcí. Eh, Rada bezpečnosti ve své době vydala embargo na liberijské dřevo, protože to vlastně bylo ve válečné eh, době a vlastně eh, to financovalo válku ve Sierra Leone. Eh, také eh, další zajímavá věc. Liberie je vlastně jedna z prvních zemí, která uzavřela takovou dohodu v západní Africe. Ano, v tom smyslu je to důležité. A chci zdůraznit, co řekl David Martin o domorodých, domorodém obyvatelstvu v Kongu například. To je velice eh, trvalá starost. První otázka pro zpravodajku. Poprvé, teda první se týká Kamerunu a Konga. Eh, na plenárním zasedání se podařilo zorganizovat eh, diskusy a to je moc důležité, aby to zaznělo tváří v tvář komisi a radě na plenárním zasedání, aby vlastně se jaksi oficiálně a eh, plně legitimně prosadilo, co tady projednáváme. A druhá věc se více obrací na komisi. Po schválení Kamerunu a Konga došlo ze strany komise k určitému závazku informovat parlament o provádění těchto dohod FLECT a konkrétně šlo o účasti všech aktérů občanské společnosti a o možnosti pro všechny tyto aktéry, aby formulovali kritiky. Já bych chtěl vědět, jak pokročila komise v tom uplatnění své dobré vůle informovat nás, jak nám to bylo přeslíbeno. Je komise připravena zavázat se, eh, že ještě více zapojí parlament do monitorování těchto dohod, abychom viděli, zda je to na úrovni našich nadějí. And finally... A konečně Helmut Scholz. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo musím zastoupit našeho stínového zpravodaje, který se bohužel nemohl na dnešní zasedání dostavit. Kolega mě požádal, abych jste vystoupil s některými eh, připomínkami k tomuto doporučení. Eh, v zásadě eh, podporuje obecné směřování toto doporučení, mm, směřování, které zvolila paní zpravodajka. Měli bychom využít všech možností, abychom zabránili dalšímu nelegálnímu vytěžování dřeva a deforestaci. Eh, Paul Murphy eh, má zejména určité obavy ve vztahu k Liberii a připomíná, eh, že se do roku 2003 jednalo o území, které bylo mm, v mezinárodním konfliktu a to, že tento konflikt eh, do velké míry byl způsoben bojem o eh, právě mm, zdroje dřeva a o ovládnutí tohoto sektoru. Eh, je důležité, aby eh, provádění těchto dohod eh, zahrnovalo spolupráci všech zúčastněných stran, včetně místního obyvatelstva. A pan Murphy by tedy chtěl požádat eh, paní zpravodajku, zda by mohla požádat komisi o nějakou zprávu o dodržování těchto dohod či zda bychom mohli požádat o nějakou výroční zprávu. A konečně je tu obecná eh, poznámka ke složení liberické populace. 85 liberické populace žije pod hranicí chudoby a především chudí obyvatelé Eh, často spoléhají na těžbu dřeva jako jediný zdroj příjmu a to je něco, co bychom měli tak. Komise by proto měla zvolit realistický přístup, který zohlední také sociální rozvoj daných států. To souvisí také s otázkou domorodého obyvatelstva, o které již hovořil kolega Martin. Děkuji. Děkuji. Teď bych dal slovo komisi, paní Folknerová. A nebo pan Brunoval. Eh, kdo z vás tu je? A oba jste se dostavili výborně, takže prosím velmi stručně. John Brunoval, eh, Evropská komise, děkuji. Děkujeme výboru za to, že má velký zájem o tyto dohody a že podporuje obě dohody. Bereme na vědomí doporučení výboru i e, vysvětlující prohlášení. Pokud jde o Středoafrickou republiku. K otázce domorodých obyvatel. Ano, to je téma, které bylo při jednání nadneseno pragmatickou informaci, kterou dnes mohu poskytnout, je taková, že středoafrická vláda zkoumá tuto otázku, ale nejen zkoumá, dokonce uvažuje, že bude přidělovat komunální lesy. Zkoumá, jakým způsobem by to mohlo provést. A dále zkoumá některé texty, které by se do budoucna mohly dále rozvíjet a některé tyto texty se týkají práv místního domorodého obyvatelstva. Pokud je o finanční podporu, ano, skutečně je potřeba, aby Evropská unie poskytla podporu. Jak víte, dohoda tam nemá žádné finanční závazky. Takovou podporu by mohla poskytnout Evropská komise, ostatně už poskytuje takovou podporu, protože rozhodla o 6,7 milionech eur pro provádění této dohody a podporuje také některé e, projekty různých e, místních organizací či soukromých firm, ale také mezinárodních e, nevládních organizací, které ve Středoafrické republice pracují. tato podpora je nezbytná, aby se dohoda mohla skutečně plně realizovat. Je, podpora je zásadně důležitá pro akční plán FLECT. Pokud jde o vazbu mezi deforestací a otázka emisí CO2 v souvislosti s deforestací a dohodou FLECT, tady konstatujeme, jak můžeme bojovat proti deforestaci a proti zhoršování stavu lesů, když jde o situaci, kdy neexistuje dobrá zpráva lesů. Práce v oblasti flekt, práce v oblasti lesního hospodářství se spojuje s bojem proti klimatickým změnám. Děkuji a dám slovo své kolegyni Julia Falcone, která bude ještě něco dodávat. Uh, good morning, my name is Julia Falcone. Dobrý den, jmenuji se Julia Faulkner a zastupuji Evropskou komisi, budu velmi stručná. Já jsem se účastnila vyjednávání z Libery během posledních několika let a myslím, že to, co zde bylo zdůrazněno, pokud jde o dohodu s Liberií, je vše tedy velmi relevantní. Tato konkrétní vyjednávání mm, zahrnovala mm, či si získala Eh, velkou podporu ze strany liberické vlády, částečně právě kvůli její historii, kvůli tomu, že dřevo se hrálo tak eh, negativní roli v té občanské válce Tento mm, projekt má tedy také podporu Evropské unie a to dobrovolné partnerství je vnímáno, eh, to dobrovolné eh, partnerství je vnímáno jako důležitý prvek celé této dohody eh, vývoj těch jednání, způsob přístupu liberijské vlády, spolupráce s komunitami a zahrnutí do tohoto procesu celé řady dalších zúčastněných stran bylo opravdu příkladné. Eh, ty největší problémy v Liberii se teď týkají eh, provádění té dohody, je tam nedostatek kapacit, eh, Evropská komise se snaží plánovat tedy naši podporu tak, abychom mohli podpořit místní zdroje. V tuto chvíli Máme na stole návrh na 10 milionů euro z rozpočtu Evropské komise, další zdroje z eh, Spojeného království a dalších členských států a doufáme, že se nám tedy podaří tento eh, proces dotáhnout do fáze implementace v krátké době. První společná schůzka výboru, který bude dohlížet na dodržování, se bude konat na konci března v Liberii je mm, důležité zdůraznit, že od podpisu dohody eh, k mm, té institucionalizaci je pořád ještě eh, dlouhá cesta. Eh, musí na obou stranách proběhnout ratifikace, což to také celé prodlužuje. Pokud jde o ty otázky o podávání zpráv, a především podávání zpráv parlamentu, to jsme si poznamenali. Samozřejmě každá dohoda obsahuje ehm, ustanovení o informační povinnosti, minimálně tedy eh, výroční zprávu, která bude zveřejněna, a také veřejné eh, či zveřejňování zpráv ze všech monitorovacích misí, které eh, jsou uspořádány bilaterálně tedy mezi EU a tím dotčeným státem. My samozřejmě jsme připraveni v případě, že parlament si vyžádá nějaké aktuálnější zprávy tomuto požadavku vyhovět, eh, například eh, právě na plenárních eh, zasedáních. Naším záměrem každopádně je pravidelně vás informovat. Děkuji. Takže teď už ujídáme z času ze schůze koordinátoru, takže prosím, paní zpravodajku, velmi stručně. Děkuji, pane předsedo, opravdu jenom velmi stručně. Děkuji všem kolegům za jejich poznámky a názory. To, co zde zaznělo, je velmi zajímavé. Já jsem připravená o všem i nadále diskutovat. Samozřejmě domorodé obyvatelstvo je naprostou, naprostým zásadním bodem eh, tohoto jednání chci upozornit také na to, že v Liberii do roku 2003 byla válka. Když se podíváme, jak pozitivně tento proces pokračuje, tak je to opravdu velmi, velmi dobré. Porovnejme si to se sebou, jak dlouho u nás trvá, než se nějaký takovýto systém prosadí. Já si myslím, že v Liberii jsme na velmi dobré cestě, kterou musíme pokračovat i dále eh, poznámky stínových zpravodajů si beru k srdci. Také se mi zalíbila ta myšlenka diskuse v plénu. Chci poděkovat zástupcům komise za velice intenzivní spolupráci s námi všemi ostatními a za to, že nám poskytli všechny informace, o které jsme požádali tehdy, když jsme o ně žádali. Děkuji mnohokrát. Pan předseda bez mikrofonu. Termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 6. března 6 hodin večer. 6. března 18.00. Hlasovat se podle plánu bude na našem přísním zasedání na konci března. Chybí nám zde ještě určité odkazy na, eh, na tu dohodu se Střední Afrikou. Ta už byla uzavřena, byla odeslána parlamentu. Dobrá, tím končí veřejná část našeho dnešního dopoledního zasedání. Eh, nyní bez předělu bude pokračovat schůze koordinátorů.